Buongiorno a tutti. Iniziamo. Dobrý den. Zahájíme práci. Na pořadu jednání máme hlasování, několika zpráv. Začneme tedy první zprávou kterou zde máme. Promiňte ještě chviličku. Kolega Royal požádal o slovo, prosím. Omlouvám se, paní předsedkyně. Vážení kolegové a kolegyně, prosím vás o chvilku pozornosti. V následujícím čase již máme se stále vrací téma delegovan, aktu v přenesené pravomoci v našem výboru. A dosud jsme se rozhodli na koordinátorech, nebo nerozhodli, zda k tomu tedy máme přeložit návrh nebo ne. Já nepovažuji tento návrh za přijatelný, za demokratický. Myslím si, že bychom měli mít šanci, aby také jednotliví eh, poslanci měli eh, právo to zařadit na pořad jednání. Já nejsem ochoten toto akceptovat, že by si malý kroužek sám o sobě rozhodoval, zda ano nebo ne. Já si myslím, že by všichni měli mít tuto šanci. Já nejsem nějaký druhořadý nebo třetí řadí, řadý poslanec a s tímto vůbec nesouhlasím. Takže vás prosím, paní předsedkyně, abychom hlasovali na jedné z příštích schůzí, jaký ten postup bude protože kromě eh, vlastně eh, vy, my všichni máme právo rozhodovat, jak budeme postupovat, jak to budeme dělat a prosím vás, abychom našli takový postup, aby prostě o tom nemohl rozhodnout jedný, jeden, jeden poslanec, ale aby určité procento mělo právo zařadit bod na pořad jednání. Takže prosím vás, abychom v blízké budoucnosti o tom rozhodli. Ne dnes, musíme se na to připravit, ale když eh, nemělo by nám být toto právo právo eh, odňato. Takže prosím vás, abychom na jedné z příštích schůzí toto udělali, tak měli, abychom všichni měli šanci se na to připravit a zařadit nějaký bod na pořad jednání. S tímto systémem tady tyto hry, eh, tak jak se to dnes provádí, nejsou přijatelné. Jsou to někdy velmi eh, důležité věci u kterých a proto já bych chtěl také mít šanci, alespoň mít tu šanci, abych směl hlasovat. Jinak třeba a hlasovat to právo, to mi nikdo nemůže odejmout. Děkuji. Grazie, kolega. Děkuji kolegovi Rojlovi. Kolega Chichester požádal o slovo. Thank you, thank you, Děkuji. Když dovolíte, připojím se k tomu, co řekl pan kolega Royal. Ale chci poukázat na to, že koordinátoři jsou voleni členy své frakce a proto zastupují tuto frakci na zasedáních koordinátorů. Nejde tedy o to, že by rozhodovali jednotlivci. Paní předsedkyně, vy jistě vysvítlíte panu Rojlovi, že se blížíme dohodě pokud jde o aktiv přenesené pravomoci. Já myslím, že náš výbor i celý parlament potřebuje vědět, co dělají expertní výbory v rámci kognitologie. A v tomto konkrétním případě potřebujeme i přeskum. Ale chci také poukázat na to, že existují i jiné způsoby v rámci skupiny. Jak zasáhnout eh, zvlášť, ale zároveň i společně a upozornit na tuto věc. Já chci ujistit pana Arojleho, že uvažuji právě o podobné reakci. Děkuji. Grazie. Allora per chiudere qui... Děkuji. Tak, abychom odpověděli kolegovi, tak musím říci, že v rámci výboru ITRE diskutujeme o obecném postupu kterým by se měly řešit aktiv přenesené pravomoci a snažíme se být co nejrychlejší, abychom přijali rozhodnutí. Každý koordinátor bude informovat svou frakci o naší práci. V tomto přechodném období musíme mít, nebo tedy čekáme, až budeme mít společné stanovisko k tomu, jak nakládat s aktiv přenesené pravomoci, tak koordinátoři rozhodují většinou frakcí, které zastupují. A jak připomněl kolega Chichester, pořád zde máme tedy plenárku, která rozhodne. Děkuji kolegu Roylovi a kolegu Chichesterovi za jejich vystoupení a teď je tedy první zpráva k hlasování. Ještě kolega Royal, promiňte. Já bych chtěl jen vědět, tato bude tento bod zařazen na pořad jednání výbo- schůze výboru, je to tak? Chtěl bych pouze vědět, zda to bude zařazeno na pořad jednání. Já myslím, že pokud kolega požádá, aby byla zařazena na pořad jednání otázka týkající se našeho postoje a k tomu přenesené pravomoci, tak to můžeme udělat. Ano, děkuji. A teď zpráva Remek. Zahajujeme hlasování. Pozměňovací návrh. Eh, prima verifichiamo Nejdříve si ověříme, zda nám fungují hlasovací zařízení. Takže souhlasíte všichni s tím, že začneme hlasovat? Prosím. Bene.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 Ve dvou částech. První část. Pozměňovací návrh 28. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. Druhá část. Kdo je pro, kdo je proti. Ne, druhá část o té nebudeme hlasovat, takže Pozměňovací návrh 29. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Prosím. Ověříme? Chcete ověřit 29? Dobrá. Ověříme 29 první část, prosím. Končím hlasování. Pět pro, 35 proti, je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 60, druhá část, druhá část pozměňovacího návrhu 60, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 8, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Omlouvám se. Je to trochu nejasné. 8. Tak počkáme. Protože se mi zdá, že máme pouze pět EPP. Jsme u osmičky rozpočtového výboru. Pozměňovací návrh 8 rozpočtového výboru. Pro EPP jsme na straně 5. 5. Je to v pořádku? Našli jsme to? Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zdá se, že je to přijato. Ověříme pozměňovací návrh 8.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 ne, 56 ne. Odpadá 56, protože jsme schválili desítku. Takže 56 odpadá a máme 58. Pozměňovací návrh 58. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 59. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 63. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 64, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 65, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 66, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 67, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 68, kdo je pro,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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Tři. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Ověříme trojku. Končím hlasování. 22 pro, 24 proti, zamítnuta. Kompromis 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 37 a 6 společně, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 38, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 39, ne, 40, 40. 40, omlouvám se. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, Přijato. Konečné hlasování. Zahajuji závěrečné hlasování, prosím. Omlouvám se, kolega Remek. Eh, omlouvám se, eh, eh, jestli bych mohl jako zpravodaj požádat o kontrolu hlasování o pozměňovacím návrhu číslo 3. Byl nepatrný zmatek, řada lidí listovala, bylo vyhlášeno jako, že je zamítnut Eh, požádal bych se vrátit a odhlas, provést kontrolu elektronickou. Děkuji. Je-li to možné, samozřejmě. Rustig. Rustig. Omlouvám se zpravodaj. Pozměňovací návrh 3. Čeho? rozpočtového výboru? Je to můj pozměňovací návrh, je tak vedený, ale je to, e, je to před osmičkou budžetem. Artikl 2, paragraf 1. Bylo to po tam, kde jsme se chvíli zastavili. Ah, oui. Ah, oui. Scusatemi. Omlouvám se. Spravodaj. Bylo to zamítnuto, ten pozměňovací návrh 3. Bylo to zamítnuto. Článek 2, odstavec 1, pozměňovací návrh 3 byl zamítnut. A tím bychom změnili pravidla hlasování. Navíc by to mělo také vliv na další věci, které jsme potom odhlasovali, takže bychom museli projít i další body. Takže když odpadla trojka, tak my jsme potom hlasovali o dalších bodech, sedmička a, a tak dále, takže už není možné vrátit se zpátky, omlouváme se, můžeme to potom napravit eh, na plenárním zasedání. Takže zahajuji závěrečné hlasování. Votazione chiusa. Končím hlasování. Takže 38 pro, 4 proti, 5 se zdrželo. A teď budeme hlasovat o usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 37 pro. A teď závěrečné hlasování, poslední hlasování. Rapporto Toja. Zpráva Toja. Kompromis 1. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 3. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato.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 Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijeto. 68. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ze... Ověříme, ověříme 68. Chiuso. Končím hlasování. 25 pro, 18 proti, je to přijato. Hm. 70, kdo je pro? Kdo je proti?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 Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kompromis 13. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 87. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 124. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 90. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 90. Ověříme 90. Ověříme devadesátku. Je to zamítnuto, ano. 36 ku 7, opravdu jasně. Kompromis 14, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 99, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 100, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Ne. 101. Ne, 100. Ale nehlasovali jsme o 101. Aha, takže o tom hlasovat budeme. Pozměňovací návrh 100, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 103, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 104, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 105, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kompromis 15, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato.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 120, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 121, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 122, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 123, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Závěrečné hlasování, zahajuje hlasování. Končím hlasování. 35 pro, 4 proti, 4 se zdrželi, takže blahopřejeme zpravodajce, které tímto dávám slovo. Děkuji. Chci opravdu poděkovat kolegům, protože ta zpráva je úplně jiná než ta počáteční verze. Je mnohem eh, bohatší, je tam spousta věcí, které tam byly doplněny, takže děkuji za vaše práce, děkuji také našim asistentům, protože ti se do toho opravdu hodně zapojili, hodně se scházeli a i oni odvedli obrovský kus práce. Děkujeme kolegyně Toja a teď zde máme stanovisko kolegy Ransdorfa.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 Patnáctku, dobře. Končím hlasování. 22 ku 22. Takže je to zamítnuto. Takže, kde jsme to byli? 15, takže teď 16. 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zdá se, že je to zamítnuto, ale vzhledem k tomu předchozímu výsledku, tak to raději ověříme. 16. zahajuje hlasování. Šestnáct, šestnáct. Všichni jsme se shodli. 16, číslo 16. Končím hlasování. 24 proti, 19 pro, takže zamítnuto.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 42 pro, 2 proti. Blahopřejeme kolegovi Ransdorfovi. A tím jsme skončili hlasování. Děkuji. Počkáme pět minutek, aby ti, kteří chtějí odejít, tak mohli učinit. A potom eh, zde máme Rubigovou zprávu. Kdo chce odejít, tak prosím vás urychleně. chiedo ai colleghi di... Prosím kolegy, aby se posadili. Allora, prendiamo posto. Posaďte se, prosím. V tichosti opouštějte sál. Výborně. Tak. Zde máme akční plán podnikání 2020. Slovo má zpravodaj Rubik. Ja, recht herzlichen Dank. Ano, děkuji. Napínavé téma. Téma, kde vlastně je okolo kterého panuje hodně starostí v Evropě. Nezaměstnanost mladých lidí je dramatická a jde o to, když máme hodně mladých nezaměstnaných a málo pracovních míst, tak vlastně je nutné, abychom tyto nezaměstnané, tyto pracovníky školili tak, aby případně mohli eh, být samostatně výdělečně činní. Já si myslím, že právě mladí lidé a mladé, mladí podnik, právě malé a střední podniky dokázaly, že vytvořily v posledních letech nová pracovní místa, celkem 4 miliony pracovních míst v ročně a právě ty podniky, které nejsou starší než pět let, eh, nabízejí tedy pracovní místa. Na druhé straně naše legislativa určitým způsobem eh, omezuje eh, přístup k podnikání eh, a za svým způsobem eh, trošku omezuje z 40 na 30 poklesla počet lidí, kteří zvažují samostatnou činnost za poslední roky, takže zde je nutné tady samozřejmě, aby převzali určitou odpovědnost a důležitá je motivace a k tomu ponují určité obavy. Ten 37 občanů by chtěli být samostatně výdělečně činnými, tedy jsou ochotni převzít tuto odpovědnost. Jedna 20 tisíc malých a středních podniků v Evropské unii, kdyby tedy eh, mohli eh, vytvářet tato pracovní místa, tak bychom neměli tak velké starosti s nezaměstnaností. Jsou tedy lidé, kteří eh, chtějí být samostatně výděleční čin, ale ještě potřeba, aby získali opravdu tu odvahu to udělat. Proto je zde ústřední otázka, jaké pobídky bychom pro ně mohli připravit, tak aby skutečně se zhostili této zodpovědnosti, aby znašli tu odvahu být samostatně vydělečně činné, aby poklesla nezaměstnanost. Potom jsou také kromě další zprávy, ve kterých je těžištěm vzdělávání, zejména podnik, pod, zaměstna, vzdělávání podnikatelů. Jsou zde určité pilotní pod, projekty, které eh, zakládají určité projekty, kdy vlastně, které probíhají v rámci podniků. Například eh, máme mm, na Například jsou takové, kteří kupují v plastových nebo hračky, tvářejí pro eh, mateřské školy a podobně a možná také mohou postupně stávat samostatnými, ale samozřejmě právě v mnoha školách, v některých školách jsou tyto projekty pro, anebo také na univerzitách, tyto projekty by se měly podporovat. Některé eh, univerzity například začaly si sami vést knihovny nebo menzy, tedy eh, stravovací zařízení tak, aby vlastně nabízely produkty a služby které vlastně budou zákazníci odpovídajícím způsobem nakupovat. Proto bych rád do roku 2015, aby se členské státy zavázaly přijmout národní strategie k zařazení podnikatelského vzdělávání do školních osnov. To je velice důležité, aby školy vlastně se staraly o to, aby, se, aby bylo to vzdělávání lépe strukturováno. Je důležité, abychom měli kvalifikované zaměstnavatele, aby věděli, jakým způsobem, jakou odpovědnost přejímají a myslím si, že právě v oblasti vzdělávání eh, bychom měli ještě prostor. Komisař potom blahopřejeme eh, komisaři Tajanimu, že program Erasmus pro mladé podnikatele je velmi úspěšný. Mnoho mladých využívá tady eh, této možnosti jet do jiného členského státu a eh, podnikat stáž nebo praxi v podnicích například v restauracích, na hernách a tak dále. Myslíme si, že je to velice dobrý program. Chtěli bychom zvýšit počet účastníků na 10 tisíc ročně, protože to je velice efektivní a mělo by to přispět také k tomu, aby se nezaměstnanost v Evropě snížila tak, aby vlastně mladí lidé se více zapojovali a zvyšovali také mobilitu a stávali se aktivnějšími. Samozřejmě na to potřebujeme také finanční prostředky. Myslím si, že právě Evropský sociální fond by si měl stanovit nové ústřední body, nová těžiště. Potom zde máme fond pro přizpůsobování se globalizaci, který by mohl také masivním způsobem přispívat k podpoře těchto mladých podniků, mladých podniků podnikatelů. Například v Rakousku jsou tyto pobídky k samostatně výdělečné činnosti velmi úspěšné. A dosáhli jsme na pracovním trhu s tímto relativně velkých úspěchů právě u mladých podniků. Jsou zde záruky pro mladé v rámci Erasmu, které hrají důležitou roli a myslím si, že zde máme velké šance. Samozřejmě si myslím, že také náš výbor může přispět eh, k této věci, například formou těch eh, různých asociací pro výzkum a inovaci, tím, že se zaměří na podnikatelskou kulturu, na vzdělávání ke směrem k podnikatelskému duchu, eh, tak, aby se tedy vlastně opravdu zhodnotily eh, poznatky z těch vědecko-výzkumných programů, které v Evropě běží, protože to je významný příspěvek k, vzdělání v Evropě, tak jak to vidí komisař Vasilius, Vasilio. Nicméně tedy ten technologický vývoj v Evropě zaostává průměrně, se dá říct, že to, co se dnes učí na univerzitách, je 25, o 25 let pozadu. A pokud to je třeba tedy věc oživit, to je naprostá priorita. A e, my například v výboru pro rozpočet připravujeme takový přípravný projekt nebo aktivitu, tak, abychom i v této oblasti přispěli k posílení vývoje. Já si také myslím, že konečně je třeba být konkrétnější v tom akčním plánu, v tom, co uděláme pro například malé a střední podniky. A mm, například tady, pokud jde o ten um, Evropský úřad dozoru nad trhem, tady bychom měli být konkrétnější, abychom například věděli, jak dlouho eh, tedy trvá založit průměrně podnik v Evropě, získat všechna ta důležitá povolení a toto řešit založením toho takzvaného one-stop shop, jednotného kontaktního místa. A tím bychom také významně přispěli a konečně si myslíme, že ten největší problém při zakládání podniku je vlastně e, to dědictví nebo přenos z generací na generaci. Máme-li takový rodinný podnik, mladí lidé často vidí, jak obtížné je takový podnik řídit. A Velmi často tedy takové rodinné podniky řeší problém v tom smyslu, že neexistuje další generace, která by byla ochotná podnik převzít. I, eh, na, i tímto směrem je třeba napřít vzdělávání, eh, protože i to přispěje k zachování pracovních míst. A to je tedy také věc, kterou musíme uvážit. Samozřejmě také eh, druhá šance pro podnikatele, kteří v tom prvním kole jaksi selhali, kde došlo ke konkurzu. A i těm by měla být dána šance, jak restrukturalizovat podnik, založit něco nového, zvláště ve chvíli, kdy tedy ten zaměstnavatel se zaváže k tomu, že i v době konkurzu a vyrovnání zaměstnance na to by například mohl zůstat, získat úvěr od banky protože eh, to tady eh, přispívá k zachování pracovních míst a my bychom měli uvažovat o tom, jak chránit i tento typ podnikatele a podnikání. A konečně, a to je moje poslední vystoupení, potřebujeme dobré příklady. A já si myslím, eh, že tady je dobré zaměřit se třeba na to, jaký potenciál představují ženy v podnikání. A tady také se nabízí celá řada možností, protože jenom 34% podnikatelek nebo samostatně výdělečně činných v Evropě jsou ženy. A já si myslím, že bychom měli přijít s nějakými specializovanými programy, které by se věnovaly podpoře podnikatelek a jejich rozvíjení a zároveň také odstraňování překážek, kterým čelí ženy na trhu práce. A proto by mi bylo potěšením, kdybychom zavedli takový den evropského podnikání, třeba 1. května. Bylo by dobré, kdyby v rámci tohoto e, dne se vlastně sešli a debatovali jak zaměstnavatele, tak zaměstnanci na téma, jak bojovat s nezaměstnaností, jak postupovat společně, to si myslím, že je velmi důležité. A že bychom se neměli zaměřovat na to, co eh, je sporné ve vztahu těchto dvou skupin, ale naopak tedy na jejich spolupráci, protože konec konců zaměstnavatele i zaměstnanci mají společné cíle. A proto si také myslím, že je důležité, aby ta příští generace mohla věřit tomu, že i v Evropě dnes je možné podnikat jako samostatně výdělečně činný podnikatel, zachovat rodinný podnik podobně a podobně a být tak úspěšný. Děkuji. Gracias. Děkuji. Děkuji, já bych ráda poblahopřála zpravodaji za jeho příspěvek, za návrhy, které předkládá. Tento den, to se mi zdá velice výborná myšlenka. A já Pocházím ze země, která je skutečně velmi silně postižena krizí, která trpí vysokou nezaměstnaností, kde velké procento obyvatelstva je nezaměstnané a je potřeba zvyšovat konkurenceschopnost ale v jednotlivých zemích je situace různá. Tato kritéria modernizace postupů a sdílení řešení, to je velice dobré, nezávisle na situaci v jednotlivých členských států. Zavedení vzdělávacího plánu, plánu vzdělávání do školních osnov, to by mohlo být skutečně velice dobré. Zkrácení času a lhůt pro vytvoření podniku, protože to je velká překážka pro vytváření pracovních míst. Je potřeba propagovat, eh, napomáhat eh, zakládání podniku. Jsou některé podniky, které vyvá, potřebují vyvážet a získat veškerá povolení, to je někdy velký problém. Potom je zde také další problém a to je nedostatečný přístup k úvěrům, k půjčkám pro podniky. To je zásadní věc. Ve výboru ITRE jsme říkali, že pro španělský podnik například e, jsou úroky dvakrát vyšší ve Španělsku než v Německu například. Čili podnik, když si bere půjčku, úvěr, tak musí platit daleko více. A vzhledem k nezaměstnanosti mladých lidí ve Španělsku někdy jsou velmi dobře vzděláni, mají mezi 25 a 30 lety tito mladí lidé a ti mladí lidé potřebují pomoc, potřebují přístup k půjčkám, k úvěrům právě tito mladí nezaměstnaní a je potřeba vytvářet určité pobídky, stimuly aby nezůstali takto zranitelní bez, bez pomoci. Hovořili jsme zde také o programu Erasmus. Myslím si, že právě Erasmus umožňuje posilovat evropské hodnoty. Měla by to být zásadní hnací síla pro budování společné Evropy Erasmus. A zatím tady je navrhována snížení finančních prostředků o 15%, což je více než politování hodné. Takže Myslím si, že bychom měli jasně říci komisi a radě, že eh, samostatně výdělečná činnost by skutečně mohlo být řešení, které napomůže eh, vyřešit krizi, ale je potřeba bojovat, je potřeba skutečně jim velmi pomáhat a zejména, aby nedocházelo k rozdílnému přístupu k lidem v jednotlivých zemích. Děkuji. I'm speaking on behalf of Mr. Jménem pana Kreutzmana, který je stínovým zpravodajem za skupinu ALDE, ale šel teď hlasovat eh, na zasedání jiného výboru. Mi dovolte nejprve říci, že eh, vítáme návrh usnesení, který přispívá k podpoře podnikatelského ducha v Evropě, což je velice důležité, protože hospodářská krize odradila mnoho Evropanů od toho, aby založili vlastní podnik. Většina těch oblastí, které, zůsta- které jsou obsahem akčního plánu, zůstávají národními kompetencemi, ale přesto by tedy prospělo, kdyby členský stát, členské státy převzaly některé z těch nejlepších postupů, které komise naznačila. První takovou oblastí je vzdělávání. Je důležité, aby členské státy posílily eh, vzdělávání směrem k podnikatelskému duchu, a to už v osnovách na základní škole, protože zatím tento typ vzdělávání úplně chybí ve většině národních vzdělávacích systémů. E, když se školy v tomto směru snaží, tak se to vyplatí, jak ten akční plán říká. Procento studentů, kteří založili sami podnik později někdy v životě, je tři až pětkrát vyšší případě studentů, kteří se účastnili nějakých projektů zaměřených na toto téma ve škole, například založili školní podnik a podobně. Také by bylo eh, dobré, aby studenti měli možnost zažít stáž v opravdovém fungujícím podniku, a to ještě předtím, než ukončí druhý stupeň vzdělání. Další oblastí je usnadění zakládání nových podniků. My podporujeme veškerá opatření, která navrhla komise, ale souhlasíme se zpravodaji v tom smyslu, že eh, rozpočtové škrty jsou nepřijatelné, zvláště tam, kde zároveň chceme použít, pomáhat malým a středním podnikům. Snížení administrativní zátěže a překážek pro vstup na trh jsou další důležitou oblastí. Bohužel zkušenosti ukázaly, že členské státy neimplementují své závazky ve smyslu snižování času a nákladů, které potřebujete k založení nového podniku. Tady je třeba stanovit si realistické cíle. Děkuji. Grazie, kolega. Děkuji kolegovi Rodemu a slovo má kolegyně Ford. Děkuji. Děkuji. prvé chci říct, že je opravdu dobré, že tento parlament, tento výbor se konečně soustředuje na podnikatele, protože právě podnikatelský duch může přispět k vytváření nových podniků, pracovních míst a hospodářského růstu. Podnikatel může být úspěšný ve chvíli, kdy najde nějakou novou mezeru na trhu, novou příležitost a založí podnik. A my bychom měli dělat vše proto, abychom našim podnikatelům pomohli eh, fungovat a být konkurenceschopní. Například zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování je moje oblíbené téma. V posledním mém funkčním období v parlamentu také jsem se zabývala snížením administrativní zátěže, o to se také musíme snažit a zajistit, že opravdu v této věci něco konkrétně uděláme. Podniky začínají většinou z mála a proto bychom měli podporovat právě ty drobné, malé podniky a pamatovat na ně určitými výjimkami z některé legislativy a regulatorních opatření, prostě snižovat pro ně administrativní zátěž. Také ale musíme být opatrní v těch záležitostech, kdy Eh, zasahujeme nebo můžeme zasahovat do kompetencí členských států. Samozřejmě můžeme se podílet, podělit o nejlepší postupy a odborná příprava je důležitá, ale velmi často jsem svědkem toho, že odborná příprava další generace nejlépe funguje na té místní úrovni, na národní úrovni. Samozřejmě je potřeba se ujistit, že tady opravdu poskytujete vyškolení, a které umožní fungovat eh, na pracovních místech, které jsou v té v místě nebo v té dané oblasti k dispozici. Na to je třeba vynakládat prostředky, ať už to bude ze strukturálních fondů nebo z fondu pro globalizaci. Zatím ty prostředky nejsou používány nejlepším možným způsobem. Myslím si, že někdy by to mohlo být lépe a konkrétněji zaměřené. Nicméně najdou se i případy, kdy se můžeme poučit z nejlepších postupů a pokud jde o fond pro globalizaci, já se obávám, že ten vlastně umožňuje podnikům, které nejsou konkurenceschopné, aby se aby ta pracovní místa převedly někam jinam. Pokud je o to posílení podnikatelského ducha a kultury, Pokud jde o tedy tu myšlenku těch takzvaných TICS, to jsou organizace, které již fungují a podnikatele by se měli naučit je aktivně používat. Ano, tedy to, co říkáte v textu o ženách, o jejich úloze je pěkné, ale Já jsem zjistila, že u nás doma, například tam, kde máme podnik grantové pomoci začínajícím podnikatelům, tak polovina těch grantů už byla vlastně poskytnuta ženám. Takže nezacházet je s ženami, jako kdyby zaostávali. My se umíme chopit příležitosti. We wanted an EU budget that focused on... Jsou tu obavy, pokud jde o kosme, A já si myslím, že vlastně vůbec nejsme pružní, protože se pořád poleháme na tradiční eh, víceletý finanční rámec, který řeší tradiční témata, jako je zemědělství a podobně. Potom tedy ten program záruky pro mladé. Já z toho mám obavy. Já si myslím, že to není řešení, zvláště ne pro všechny členské státy. Zní to pěkně, ale vyškolení odbo- lidí, jejich odborná příprava, to by mělo být řešeno na té místní nebo národní úrovni, protože to odpovídá místním potřebám. Děkuji a slovo má kolegyně Hybner, prosím. Děkuji. Po energetice a digitální agentě je podnikání jednou z našich priorit musí být. O tom nemá nikdo pochybnosti. Obě moje děti se malými krůčky snaží podnikat a vím, jak je to obtížné. Největší procento nezaměstnaných máme mezi mládeží a není to proto, že by mládež nebyla tvůrčí, možná je až příliš tvůrčí, bere na sebe riziko. A co tam dělá problémy? Je tam malý přístup k úvěrům, to je první prů, problém. Dále stabilita práva. Všechno to, co tvoříme, musí být alespoň na 10, 15, 20 let. Nemůže to být právo, které se v průběhu tří let různě změní. Jednak musíme také mládeži ukázat eh, nějakou cestu, protože většinou eh, člověk eh, třikrát změní svou práci, ale v Evropě tam se musíme snažit o to, aby když někdo skončí univerzitu, okamžitě dostane práci. My musíme mládeži ukázat, eh, že je nutno změnit ten přístup, že prostě časem je třeba nutno změnit eh, profesi. Často to může být eh, profese, která půjde úplně proti tomu, co ten člověk, ten mladý člověk do té doby dělal. A proto všechny programy, které poskytují školení ve zcela nových směrech, by měly být eh, prosazovány. Musíme mládeži ukázat cestu. Paní komisařka Kruz říkala, že bude chybět v Evropě 2 miliony informatiků. Můžeme mládeži ukázat, že to je cesta pro budoucnost. Takže ne psychologie, politologie a mezinárodní vztahy a evropská studia, ale prostě toto jsou ty směry, které jsou úplně eh, jiným eh, směrem, eh, informatika a tak dále. To dá mládeži šanci, aby mohli pracovat aby mohli podnikat a aby měli šanci pro sebe, pro kamarády, aby jim mohli dát i třeba práci, místo, aby se mohl rozvíjet. Mně se zdá, že se musíme zaměřit na stabilitu práva a na možnost přístupu k úvěrům s nízkou úrokovou sazbou. To je náš hlavní úkol a všechny potom ty programy, které dají možnost změnit profesi, rekvalifikovat se, to jsou tři body, na které se musíme především zaměřit. Děkuji. Děkuji. A slovo má kolega Prody, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také kolegu Rybigovi za sepsání tohoto dokumentu, který je velmi významný. A souhlasím s tím, co říkal. Také na základě diskuse, kterou jsme vedli do detailu i včera, o různých aspektech podnikání Zazněl také otázka, zazněla také otázka reindustrializace Evropy. Ten dialog byl velmi zajímavý a také dialog s místopředsedou komise Tajánem. A v tom jsme se dotkli také celé řady problémů, ale také potenciálu, který je zde nabízen v souvislosti s podnikáním. Já bych k tomu, co zde zaznělo, a s čím souhlasím, dodal jen jednu věc. Myslím si, že pro mladé je obzvláště důležité komunikovat. Ale to neplatí jen ve smyslu tedy založení podniku, který potom může fungovat, pracovat, ale také o tom, co ten podnik může dát společenství. A co tedy společenství může uznat jako společný statek? To je to úsilí, které musíme vynaložit, abychom se pokusili dát tomu také tento základ, protože my jsme se tolikrát už snažili jít jiným směrem, protože jsme měli pocit, že výroba to je překonaná záležitost, takže už nemá smysl se tím zabývat. Stejně se to může přesunout, delokalizovat, ale tím jsme způsobili opravdový opravdovou katastrofu pro náš průmysl. Já si myslím, že bychom měli se znovu vrátit k této diskusi a dát mladým také naději, že ten podnik může fungovat a že jeho důležitý přínos bude také v tom, že dává lidem práci, že vytváří určitý blahobyt, má nějaký dopad na tu společnost. A bude zde tedy výhoda, že tento podnik se bude podílet na organizaci území. A někdy to bude ještě mnohem důležitější než zisk toho podniku jako takový. Takže to je hodnota, která je tímto zajišťována nad rámec sociální zodpovědnosti podniku. Je tam prostě něco ještě širšího. Děkuji. Děkuji kolegovi Prodymu a slovo má kolegyně Trautmann, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda řekla, do jaké míry je tato zpráva pana Rubiga přišla ve hodný okamžik a chtěla bych mu sdělit a několik úvah, které souvisejí s, řekněme, s praxí v terénu, zejména orgánů, které mají na starosti územní rozvoj a pokud se týká oživení eh, činnosti. První konstatování, někdy si lidé myslí, že schopnost stát se samostatně výdělečně činným je řešení nezaměstnanosti. To je příklad v mé zemi a jaké jsou podmínky úspěchu. To jsou jednoduché. Vzdělání, projekt, o kterém si musíme ověřit jeho reálnost, jeho proveditelnost, než požádáme o úvěr a potom samozřejmě často místo také. Co můžeme konstatovat, když se vytvoří jednotné kontaktní místo a zavede koordinace služeb a všechny tady tyto záruky, tak to může uspět. Šéf, vedoucí, šéfové podniku požadují určitou pomoc, asistenci, doprovod. A to ne pouze finanční pomoc, ale je to poradenství, je to také určitá výměna zkušeností a postupů. A vidíme, že tam, kde jsme mohli přijmout eh, například v podnikatelských inkubátorech tyto kandidáty, tak poměr úspěšnosti je podstatně vyšší. Druhé zjištění. Máme v Evropě podniky, které se zavírají, končí činnost, ať už jsou malé, střední nebo velké a velmi naléhavě potřebujeme přednostně nabízet vzdělávání pro opak obnovení oživení činnosti. Je potřeba provést, nabízet určitý blok vzdělávání v managementu, v řízení, tak, aby se mohlo využít příležitosti. Je jasné, že zde také máte ředitele podniku, kterým se to podařilo, kteří si myslí, že mohou převzít nebo oživit činnost, ale ono to vždy nefunguje. Ovživení, obnovení činnosti je něco velmi důležitého. Je nutné spolupracovat s organizacemi mladých řídících pracovníků. Náš kolega Rybik o tom hovořil. Mladí řídící pracovníci, když jsou dobře vzděláni, tak se mohou do toho pustit. Pokud se týká evropských fondů, které které využíváme pro určité akce nebo transakce, jsou úspěšné i v okrajových částech, v částech se sociálními byty, v lidových část, čtvrtích, včetně pro lidi, kteří se stávají řediteli, majiteli podniků, tak, abychom jim nabízeli druhou šanci. Myslím si, že bychom se neměli zaměřit pouze na vytváření činnosti a podnikání, kontextu diplomů z vysokých škol, ale měli bychom skutečně to používat, aplikovat na všechny úrovně vzdělávání. A navrhla bych, abychom e, zdůraznili přeshraniční aspekt, protože také ze zkušenosti konstatujeme, že když máme určité přeshraniční aktivity, které umožní eh, rozšířit trh práce, tak vlastně jsou ty možnosti pro mladé lidi, aby se snadněji zapojili a zaangažovali do vytvoření třeba podniku nebo podnikání ve vedlejší zemi. Takže otázka je, zda komise může vybrat nějaké úspěšné transakce, které by dokázaly, že na evropské úrovni nejsme vždy v situaci neúspěchu s těmi programy, které máme, že máme také úspěchy, které souvisí z důvěryhodnosti evropských fondů, kdy je možno jít pro peníze, získat peníze v bankách. Myslím si, že bychom měli provést tak trošičku tuto analýzu, velice konkrétní, abychom skutečně mohli podpořit podnikatelský duch. Děkuji. Kolega Bertot, prego. Děkuji a jako poslední kolega Bertot, prosím. Grazie, prezidente, ringrazio. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji kolegovi Rubigovi za to, že se dotknul různých aspektů souvisejících s problematikou podnikání. Já se dovolím zdůraznit, že podnikání mladých se velmi často obrací směrem k činnostem v oblasti služeb, obchodu a velmi málo se to týká výroby. Profesní vzdělávání a přímé spojení mezi světem podniků a akademií, univerzitami je nejlepší způsob, jak vyřešit nezaměstnanost mládeže, pokud se chtějí mladí věnovat výrobní činnosti, protože pouze tam, kde existuje silná výrobní činnost, je prostor pro služby, a obchodní činnost a je prostor pro všechny ty četné aktivity. V Itálii máme eh, opravdu velký výběr DPH právě z těchto činností. To potom mohou být podporné aktivity, ale aktivity, které jsou napojeny na výrobní aktivitu, která ne vždycky musí být zajišťována pouze velkými podniky. Takže je třeba, aby zde byly lépe propojeny univerzity, odborně vzdělávací instituce a velké podniky, které se zabývají výrobou. Aby se tedy mladí zaměřovali na takové věci, jak se naučit, jak to řešit, pokud jde o administrativní povinnosti, pokud jde o eh, daňová, daňové otázky, pokud jde o financování, aby ti mladí, kteří chtějí podnikat, eh, nebyli ztraceni, protože narazí na svět, eh, který nemusí nutně znát. Takže by to mělo být takové školení, základní vzdělávání, jak si poradit, jak si mohou poradit ti, kteří se rozhodnou, že budou podnikat eh, v oblasti služeb nebo v oblasti obchodu, ale mělo by to být něco solidnějšího, pokud jde o výrobní činnost. Děkuji a teď má slovo komise. Je tady někdo z komise, kdo by si chtěl vzít slovo, prosím. Good morning. jsem Marko Curevič a jsem vedoucím oddělením podnikatelství Podnikatelský duch 2020. My jsme vypracovali akční plán, také dozíráme na jeho implementaci a částečně ji také implementujeme sami. Ale jak už jste řekli, také ředitelství EAK, zaměstnanost Connect a tak dále jsou do věci také zapojeny. A teď, kdybych se Teď se tedy vrátím k těm připomínkám, které tu padly. Celá řada z vás zmínila Erasmus a já myslím, že tedy souhlasíme s tou myšlenkou 10 tisíc výměných pobytů do konce příštího rozpočtového období a měli bychom se zaměřit především na kvalitu, nejenom na kvantitu. Zatím máme dobrý eh, ohlas, pokud jde o kvalitu, ale pravda také je, že celá řada podniků má omezený rozpočet, to znamená, že my přispíváme víc a také dřív vyčerpáme náš rozpočet. Uvidíme, jak to bude vypadat v příštím rozpočtovém období. Pokud jde o ta Centra pro znalosti a inovace a EAT. Tady podporujeme všechny iniciativy, které přispívají budování podnikatelského ducha, zároveň však připouštíme, že v této oblasti má kompetence především členský stát. My se snažíme státy v tomto maximálně podpořit, ale každý členský stát má svůj vlastní strategii, svůj vlastní přístup a my se snažíme je v tom podpořit. Pokud jde o zakládání podniků, nyní je to v Evropě průměrně 7 dní, méně než 7 dní. A stojí to zhruba 370 euro průměrně. Tím mám na mysli společnost s ručením omezeným. Ale to se týká pouze založení podniku. Samozřejmě podnik musí také mít licence, aby mohl začít podnikat. A my nyní jsme právě zahájili tedy studii, práci na studii, která prověří, jak dlouho trvá toto licentování. Podnik můžete založit jako entitu během tří dní, ale to neznamená, že můžete zároveň začít podnikat. A my tedy bychom byli rádi, kdyby všechna povolení, všechno, co potřebujete, bylo možné získat do 30 dní. V Evropě existuje více než 6 000 různých typů povolení a licencí, proto jsme, a to samozřejmě není možné všechno prověřit, proto tedy ředitelství pro podnikání založilo modelový podnik, na jehož příkladě se bude snažit zjistit, kde jsou ty klíčové problémy. Také bychom uvítali podporu parlamentu, tam, kde jde o druhou šanci pro čestné, zkrachovalé podnikatele. Jenom 4 zkrachovaných podniků v Evropě zkrachují kvůli nějakým podvodům, nekalým praktikám. 96 z jiných důvodů. A Navíc tedy statistiky ukazují, že ti podnikatelé, kteří si prošli i e, krachem, e, jsou tím vlastně obohaceni a mají-li druhou šanci, fungují daleko lépe. A konečně poslední bod. Podnikatele potřebují více než jenom peníze. Potřebují podporu která jde nad rámec tedy pouhy, té pouhé podpory při založení podniku, ale která vydrží, dejme tomu, 6 let. Ty regiony, které nabízí větší podporu svým podnikatelům, mají o 50% větší životnost podniků. Malé podniky tam přežijí déle než 5 let ve větším počtu. Také tedy chci říci, že vítáme veškerou podporu parlamentu a souhlasíme s vámi, že vzdělávání je naprosto klíčové k posílání podnikatelského ducha v Evropě. Posílit to podnikatelské prostředí, tu sféru je naprosto klíčové, ale samo o sobě to nestačí. Nikdo nezakládá podnik jenom proto, že je to jednoduché. Podnikatelé zakládají podniky, protože mají nějaké dovednosti, schopnosti a tak dále, které chtějí uplatnit. Grazie per le Děkuji. A na závěr má slovo kolega Rybik, prosím. Ano, děkuji srdečně. Padlo zde mnoho zajímavých návrhů, srdečně za ně děkuji. Chtěl bych pouze velmi stručně upřesnit něco, co se týká KIKAT. V první řadě jde o podniky, které spolupráce se školou. Není je to vlastně určitým způsobem omezeno. Ale co nemáme, jsou technologie, se pomocí kterých toto můžeme dělat. Čili měli bychom se soustředit na ty technologie, jak se to učit a jak vzdělávání školní osnovy vylepšit do budoucna. Takže musíme přemýšlet o tom, jaké technologie nám stojí. Eh, máme k dispozici například je zde celá řada nových forem vzdělávání, vyučování, takže je potřeba třeba, aby školy se těmto novým technologiím, technologiím učily, takže možná bychom měli vlastně také mít k dispozici smysluplné učební eh, materiály, čili je potřeba zaměřit se na to, jak vyučovat a jak se optimálně učit. Tyto, to znamená tyto technologie, jakým způsobem je můžeme co nejlépe vyučovat, posilovat ve školách při vyučování. Zde bychom měli vlastně se zaměřit právě na ty sociální vrstvy, kde je vysoká nezaměstnanost, čili jakým způsobem bychom to mohli atraktivněji strukturovat, tak aby, aby také učitelé vlastně vyučovali, aby to bylo zajímavé také pro ty lidi, kteří by případně eh, se zapojovali do samostatně vydělečné činnosti. Děkuji. Bene, grazie. Děkuji kolegovi Rybigovi. Připomínám, že 6. června v poledne je lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů a teď můžeme přistoupit k dalšímu, pořadu, dalšímu bodu na pořadu jednání a hned dáme slovo kolegovi Kováčovi, týká se to dopravy radioaktivních materiálů. Prosím. Thank you. Děkuji. Já vítám návrh Evropské komise k ulehčení dopravy radioaktivních látek a zároveň k lepšímu monitoringu. Já jsem navrhla hned několik zlepšení textu, abychom totiž zajistili rovné zacházení k, vůči dopravcům je třeba upravit způsob, jakým je vydávána registrace a povolení pro tento typ dopravců, kteří dopravují radioaktivní látky. A měli bychom zajistit poradenství, podporu, tak aby nebyli zbytečně odmítáni. S tím souvisí i e, zabezpečení registračního systému, který umožní použít elektronický podpis. To všechno by mělo být hotové ještě předtím, než toto nařízení, které to upravuje, vstoupí v platnost. Také by měl existovat systém výměny informací mezi národními orgány jednotlivých členských států, tedy systém informací o registraci, protože to také ulehčí přeshraniční přepravu. A tedy to nařízení by samozřejmě mělo převzít veškeré postupy, definice a tak dále, tak jak existují v legislativních textech, směrnicích a materiálech Mezinárodní atomové agentury. Je také nutné jasně nedefinovat, které aktivity skutečně spadají do rozsahu působnosti tohoto nařízení. Registrační systém musí odpovídat základním požadavkům směrnice Euratom 9627 a plus tam platí další eh, požadavky například eh, na dopravu eh, léčebného nebo zdravotního materiálu, radioaktivního odpadu, zářičů a podobně. K tomu všemu se stahují příslušné směrnice, které zaručují ochranu před nežádoucí radiací a které umožňují provádět harmonizovanou kontrolu v členských státech. Ve chvíli, kdy žádá dopravce o registraci, Tato by měla vyústit v udělení povolení, který, které umožní jednoduchý monitoring. Směrnice, které jsem zmínil, mají jen omezenou platnost, protože například nezahrnují leteckou nebo námořní přepravu radioaktivních materiálů, ačkoliv prostředky k tomu již existují. Takže eh, tu vzniká opravdová potřeba nového systému registrace. Komise se zabývá myšlenkou, jak rozšířit na tuto oblast stávající systémy registrace. Já si myslím, že by to bylo nejefektivnější řešení, které lze eh, zavést nejrychleji. I když tedy ti letečtí dopravci mají asi nejpropracovanější systém. Je to sice nový systém, ale umožňuje zjednodušit Systém registrace umožňuje větší transparentnost a také odstraňuje překážky pro konkurenceschopnost. Samozřejmě, že prioritou je vždycky nejvyšší možná míra bezpečnosti. Komise by měla vypracovat vyhodnocení dopadu tohoto nařízení dva roky po jeho implementaci a konečně přepravci by měli mít možnost aktualizovat jednoduše údaje o své firmě tak aby to nebyla velká administrativní zátěž. Já vás, na vás teď apeluji, abyste podpořili moje pozměňovací návrhy a samozřejmě jsem připraven zvážit jakékoliv vaše podněty. Grazie, la parola ora per tre minuti. Děkuji. A nyní má slovo na tři minuty kolega Marinesku. Eh, cred că inițiativa de a avea eh, un sistem centralizat pentru supravegherea transporturilor eh, materialelor radioactive în Europa este foarte bună. Pokud jde o harmonizovaný systém přepravy radioaktivních materiálů v Evropě, to mi připadá jako dobrá věc. ovšem potřebujeme, aby nám komise vysvětlila některé detaily textu. Například pokud je o povolení a registraci, jak to probíhá v členských státech? Je to vždy na základě stejných údajů, stejných kritérií? Možná, že podáte-li žádost, není problém se zaregistrovat v jednom členském státě, ale to povolení už byste nezískali v členském státě, přes kterým eh, materiál přepravujete. Také bych si rád ověřil, že veškeré definice v textu odpovídají textu mezinárodních dohod, které se týkají přepravy radioaktivního materiálu a konečně bych rád také slyšel víc o právním základě. V roce 2008 eh, se pracovalo na eh, základě tedy nové smlouvy na problematice nebezpečných odpadů. Teď se zabýváme konkrétně radioaktivními odpady, na které se vztahuje smlouva Euratom. já myslím, že tady vlastně jde o proces konzultací, nikoli spolurozhodování. Děkuji, slovo má Vidal Quadras, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád poblahopřál zpravodaj k jeho dobré zprávě, která usiluje o vytvoření jednotného registru pro dopravce radioaktivního materiálu, aby se zjednodušily postupy a snížila administrativní zátěž. Samozřejmě s tím, že se zachová vysoká úroveň ochrany před radiací. Já si myslím, že pan Kováč eh, hodně vylepšil návrh komise, protože zdůrazňuje potřebu dohlížet na to, aby modely a kritéria pro vydávání registračního osvědčení byly stejné všude v celé Unii a aby ten postup byl harmonizován. A to je zásadní, protože bez těchto společných kritérií nemůžeme hovořit ani o jednotném trhu, ani o homogenní legislativě na evropské úrovni. Posuzování žádostí o přístup do registru budou provádět národní orgány a kdyby zde nebyly stejná kritéria, tak některé podniky by mohly být v pokušení obracet se vždy na ty členské státy, kde ta kritéria nebudou tak náročná, což by bylo velmi špatné pro cíle, kterých chceme dosáhnout. Kromě toho zpravodaj také zavádí různá ustanovení která by měla usnadnit a zjednodušit eh, přístup do registru pro dopravce a také způsob eh, komunikace s kontaktním místem a s příslušným orgánem eh, by měl být co nejjednodušší, co nejplynulejší. Proto je to opravdu skvělá zpráva pro to, co chceme dosáhnout, sice spojit bezpečnost provádění těchto operací s snížením administrativní zátěže. Takže já ještě jednou blahopřeji panu Kováčovi. Děkuji. Slovo má komise, prosím. Thank you very much. Děkuji. Dobré ráno. Já jsem vedoucí oddělení, která zpracovává eh, tento materiál. Děkujeme panu Kováčovi za zprávu, děkujeme za veškerá jeho doporučení. Mohu potvrdit, že na půdě rady běží podobná diskuze a to znamená, že my v našem návrhu také uznáváme stejné principy, rovné podmínky, dostatečnou ochranu a tak dále. A e, mohu také už teď odpovědět, že například hodláme zavést jednotná kritéria pro udělení registrace a i pro následné ověření registrace. Pokud jde o software, my bychom rádi zapojili do práce pracovní skupinu expertů z členských států, která by eh, proskoumala ten návrh do detailů. Takže to, tím se také zabýváme. Pokud jde o váš požadavek na stejnou ontologii, and looked at the definition. ontology, tady tedy souhlasíme s tím, že definice jsou stejné jako v klasické literatuře na toto téma. Vy jste se ptali o uchování, na uchování dat, ano, to můžeme tedy zajistit v rámci systémů, protože to eh, také ještě přispěje k větší bezpečnosti těchto systémů a souhlasíme také s tím, že nebyl, nemělo být možné vybírat si zemi, kde je nejjednodušší se zaregistrovat. A tomu právě předejdou ta jednotná kritéria. Ale také mohu potvrdit po konzultacích s naší právní službou, že to, co tady navrhujeme, je vlastně takovým doplňkem těm základním bezpečnostním požadavkům, které jsou v kapitole 3 smlouvy Euratom, což je právní základ pro tuto věc. A jakékoliv debaty na toto téma přispívají k, větším, k většímu vzájemnému porozumění na půdě rady. Já také chápu vaše volání po zjednodušení procesu registrace. Na druhé straně je třeba zajistit zachování stejné míry bezpečnosti a já myslím, že používání stejných kritérií a standardů v tom významně pomůže. Děkuji. Grazie. A relatore... Děkuji. Zpravodaj eh, pro závěry. Prosím, pane Kováči. Köszönöm szépen kedves kollégáimnak, illetve a bizottság képviselőjének a hozzászólást. Děkuji. Děkuji vám všem za vaše příspěvky i komisi. Zdá se mi, že jsme dosáhli z výrazného konsensu ohledně této zprávy, takže co nám ještě zbývá udělat je, a je to, aby paní předsedkyně oznámila lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů a budeme tedy hlasovat v našem výboru a potom také na plenárce. Děkuji. Děkuji zpravodaj. Připomínám, že lhuta po předkládání pozměňovacích návrhů bude v úterý 4.6. ve 12 hodin. Děkuji za rozpravu a přistoupíme k poslednímu bodu na pořadu jednání a to je Zpráva kolegy Vydala Quadrase, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Aj, aj, aj. Vážení, vážení kolegové, jak víte, obdrželi jsme 358 pozměňovacích návrhů, ze kterých vyplývají různé přístupy k této věci. Zvláště některé body budí velkou pozornost. První z nich se týká toho, zdali zahrnout nebo nezahrnout defended faktory, faktory ILVC. Já tvrdím, že neexistuje dostatek vědeckých poznatků, které by ospravedlnili jejich zahrnutí do textu. Změny na trhu, v technologii, zjednodušení výrobních schémat, všechno tohle může přispět k dramatické změně těchto nepřímých faktorů. To znamená, že nejde o přesné parametry, na které bychom se mohli spoléhat. My provádíme modely tohoto, modelování tohoto fenomenu, které přináší některé zajímavé poznatky, ovšem ty jsou příliš vágní na to, abychom je zakotvili do legislativy. Legislativa musí nabízet jistotu. Pak je tu uh, eh, podcíl pro jednotlivá pásma nabízíte různé počty 2 až 5 já navrhuji 2 někdo z vás navrhuje 3 ale obecně ta myšlenka mít závazné, eh, tedy pod cíle, je vítána většinou z vás. Dílčí cíle je vítána většinou z vás. Samozřejmě to procento ještě můžeme probírat. Pak je tu tedy ta horní, ten horní limit 5% pro konvenční biopaliva. Pokud nastavíme nějaký tenhle dílčí cíl pro jednotlivé typy paliv druhé generace, tak musíme nastavit i horní limity. Máme-li tedy desetiprocentní cíl použití těchto paliv strategie strategii 2020, pak z toho implicitně vyplývá, že to je vlastně taková horní hranice pro paliva třetí generace. Takže ty věci bychom neměli překombinovat. Yeah, I don't hear you. Are you following me, Claude? Yeah, no, but just to be... Jenom nejde o horní hranici 5%, je to spíš 7 nebo 8%. Já teď říkám, tedy čistě pokud jde o koncepci, že pokud nastavíme nějaký závazný dílčí cíl, tak tím vlastně implicitně nastavíme horní limit pro paliva třetí generace. Někteří z vás už navrhovali horní limit pro paliva třetí generace vyšší než 5%. Dobře, o tom tedy ještě můžeme debatovat, ale principiálně mi jde o to, že je to nezbytné. Můžeme se bavit o té horní hranici, jestli je to 6 nebo 7 a samozřejmě také jsem připraven o tom jednat. Čtvrtý bod. Násobky. Tady se neschodneme na půdě výboru. Já jsem přesvědčen o tom, že jde o opatření, které může mít přesně opačný účinek, než zamýšlíme. Protože použití násobku vlastně je přiznáním, že nedodržíme ten desetiprocentní eh, cíl v použití fosilních paliv. Aspoň tak to vidím já. Takže tady musíme být velmi opatrní. Já si myslím, že nastavení dílčích cílů je daleko efektivnější způsob, jak postoupit ku předu. Pátý bod se týká trvalé udržitelnosti, tedy kritérií trvalé udržitelnosti. Já vítám myšlenku, že by se z toho mělo stát eh, striktní kritérium, protože musíme vzít v úvahu práva domorodého obyvatelstva, tak, aby vlastně ty snahy ušetřit eh, na emisích uhlíku se nezvrhly v to, že budou zakládány plantáže, které jsou z ekologického hlediska podobně neudržitelné. A pak je to problematika odpadu, který nemusí vyhovět stejným kritériím za předpokladu, že odpovídá definici odpadu. Jinak by mohlo docházet k podvodům a to se musí, tomu se musíme snažit předcházet. A konečně, pokud jde o princip hierarchie odpadů, jak víte, není to absolutní princip. Směrnice vždy vylučovala slámu a další typy zemědělského a lesnického odpadu z rozsahu působnosti této směrnice. A zároveň ale je jasné, že možná bude nutné odchýlit se od současné hierarchie odpadů a zahrnout některé tyto materiály, znovu zvážit jejich dopad eh, z hlediska jejich dostupnosti, dopadu na životní prostředí a tak dále. Takhle vypadá situace poté, co bylo předloženo tolik pozměňovacích návrhů. Je tu tedy ještě prostor k jednání. A samozřejmě já vám chci hlavně velice poděkovat za veškeré vaše snahy, za váš zájem na této věci. Jde o směrnici, která je z politického, hospodářského i intelektuálního hlediska velice zajímavá. A já jsem si jist, že se nám podaří dospět ke schodě a vypracovat kvalitní finální text. Grazie, Děkuji kolegovi Vidal Quadresovi. A slovo má kolegyně Van Brem, prosím. Uh, Děkuji. Já si beru slovo jménem zpravodajky paní Thompson, která bohužel nemohla dorazit. A nebudu tedy hovořit o mých pozměňovacích návrzích, ale musím říci, že mezi mnou jako Stínovou a paní zpravodajkou není velký rozdíl. Za prvé, zbudila vaše zpráva velký zájem. 400 pozměňovacích návrhů, skoro 400, což je obrovský počet a obtížný úkol sladit tato často velmi protichůdná stanoviska. Pojďme nejprve začít od toho pětiprocentního horního limitu. Nesmíme zapomínat, že v roce 2008, když tedy byla zveřejněna směrnice o obnovitelné energie, byl tam nastaven ten cíl 10% u všech obnovitelných energií, nikoli pouze u biopaliv. A musí, nesmíme zapomínat na to, že směrnice o obnovitelné energii a o e, kvalitě biopaliv e, si obě kladou za cíl především snížení emisí CO2 například z dopravy. A je třeba rozlišovat v tom, jaké emise CO2 vznikají v důsledku použití bioetanolu nebo biodieslu, bionafty. A to vlastně souvisí i s těmi faktory ILUC, tedy faktory nepřímého užití půdy. My si myslíme, že je důležité zachovat oba horní limity 5 a 10 Je mi jasné, že invest, investoři investovali do paliv první generace, zvláště tedy například v mém volebním okrsku. Tady teď hovořím spíš za sebe jako stínová zpravodajka. U nás působí celá řada investorů, producentů a je důležité, aby jejich investice byly ochráněny. a abychom vlastně neustále neměnili pravidla. Ovšem ze studií také vyplývá, že pokliv v použití jedné generace biopaliv umožní vlastně přechod na další generaci biopaliv a to za vzniku relativně nízkých nákladů. Pokud je o druhou generaci biopaliv, my souhlasíme s tím, že by měly být vyňaty z textu násobky a dílčí cíle. tak, jak zní nyní a spíše například vzít úvahu pozměňovací návrhy, tam je například ten horní limit 3%. Pro investory je velice důležité, aby jejich investice byly ochráněny. A to souvisí s tím, že Biopaliva třetí generace už mají jen malý objem negativních nepřímých faktorů, protože většinou při jejich výrobě je využíván odpad nejrůznějšího druhu. Ale samozřejmě rezidua z této výroby pořád ještě musí odpovídat klasifikaci odpadu. Já myslím, že sladit naše stanoviska bude velmi obtížné, ale těším se na tuto práci a na úzkou spolupráci se zpravodají. Děkuji. Grazie. Děkuji a slovo má kolega Rode, prosím. Děkuji. Také já chci poděkovat panu Kováčovi za vynikající práci. Promiňte panu Kvadrasovi za vynikající práci. Souhlasím s tím, že je třeba zlepšit podmínky pro používání biopaliv, za druhé chránit investice do odvětví biopaliv, ve kterém vzniklo více než 100 000 nových pracovních míst jenom v Evropě, za třetí eh, je třeba také eh, zlepšit naše zabezpečení energiemi. Proto souhlasím s panem zpravodajem Videlem Kvadrasem v základních bodech, včetně tedy těch horních limitů pro nové generace biopaliv, vypuštění násobků a zahrnutí a, vyp- a to tedy, že nepoužijeme ten model e, násobku v textu, dokud nebude podepřen dostatečným objemem vědeckých poznatků. Pokud jde o, o biopaliva dalších generací, Spravodaj navrhuje horní limit 2%, my navrhujeme 2,5%, což je ambicioznější cíl, který umožní lépe realizovat celý ten potenciál této generace biopaliv. Za druhé, závazné cíle pro biopaliva rozvinuté generace by měly být náročnější, proto navrhujeme 7,5% horní limit pro jejich použití, jinak se nám nepodaří tedy zbudit dostatečný zájem mezi investory. A kromě toho tedy ten horní limit 7,5% zajistí, že investice do odvětví konvenčních biopaliv budou ochráněny. Zahrnutí bílkovin a dalších Typu rezidují pro výrobu paliv eh, vyšší generace je velice důležité. Je třeba o to upravit příslušné legislativní texty. Pomůže to také v živočišné výrobě v Evropě. A konečně, pokud jde o ten poslední horní limit 7,5 myslíme si, že umožní nastavit ještě dílčí cíle v rámci tohoto pásma. A k tomu jsme předložili pozměňovací návrh, protože jsme přesvědčeni, že například konvenční bioetanol si vede lépe, pokud jde o emise CO2, než konvenční bionafta například. My také navrhujeme tedy konkrétní vyčíslené cíle pro směsi s bioetanolem, které umožní tedy dodržet ten dvouprocentní cíl použití bioetanolu v sektoru dopravy. To je tedy vše. My jsme připraveni o tom debatovat se stíhanými zpravodaji i s panem Kvadrasem. Děkuji a slovo má kolega Turmes, prosím. Eh, thank you. Děkuji. Především první věc, kterou si musíme vyjasnit, je, proč je vlastně tato legislativa na stole. Je zde proto, že i komise si myslí, že tato část směrnice o obnovitelných zdrojích a to, že v diskusích zaznělo, že je zde konsensus ohledně toho, že existují faktory nepřímé změny ve využívání půdy a protože tomu tak je, tak my jako zákonodárci musíme jednat. A já jsem Alecho trochu překvapen, protože vy děláte, jako kdyby zde nebyl žádný problém s první generací. Nemůžete říct, že tyto problémy neexistují. Je možné je ignorovat, ale myslím si, že je zde tolik důkazů o tom, že máme problém. Máme problém v zemích třetího světa, máme problém s globálními emisemi CO2. Takže pouze říci, že nepřímé dopady neexistují, to rozhodně není seriózní přístup. Takže si myslím, že pokud se mezi sebou nedohodneme, že jsou zde problémy s první generací, tak je téměř nemožné, abychom potom byli schopni přispět, nebo tedy dospět k nějakému řešení. A já doufám, a skutečně vyzývám všechny ty, kteří říkají, že zde nejsou žádné nepřímé dopady, tak abyste uznali, že jste se nedívali vůbec na žádné vědecké důkazy, na to, že zde mezinárodní organizace také zveřejnily důkazy. Vy si potom myslíte, že to jsou jenom nesmysly. To jsou věci, které musíme mezi sebou prodiskutovat. A pokud se shodneme na tom, že zde je problém, tak potom musíme diskutovat o tom, jaké nástroje nám pomohou tento problém vyřešit. A samozřejmě jsou zde problémy jako klimatické změny, a nebo nepřímé dopady, kde, abychom měli dobré hodnocení tohoto problému, se spoléháte na určité modelování a to není možné udělat jinak. A ti, kteří říkají, že modelování iLook není seriózní, není pravdivé, tak se to velmi blíží těm, kteří říkají, že klimatické modelování není seriózní. Mě nepřekvapuje, že pan Helmer zvedá eh, hlas, zvyšuje hlas, protože ten popírá změnu klimatu a tam je typické, když 99% vědců říká, že zde je nějaký problém se změnou klimatu, tak eh, když jemu se to nelíbí, tak to popře. Možná eh, ten, eh, to iLook modelování není tak rozvinuté jako klimatické modelování, ale my to musíme akceptovat. Americká federální vláda akceptuje modelování k faktoru nepřímé změny ve využívání půdy jako základ pro svá politická rozhodnutí. Regionální vláda Kalifornie to také akceptuje a ten kalifornský model je podle mě dobrý model, protože říká, samozřejmě, věda je to, co víme dnes a věda se neustále vyvíjí. A oni mají vědecký poradní orgán, který neustále dohlíží na to, zda nějaké detaily nějakých plodin eh, mají vliv na iLook nebo ne. Takže to je jediný způsob, jak skutečně vyřešit nepřímé dopady, to znamená spolehnout se na toto modelování. A myslím si, že by to bylo dobré a je to věc, eh, kterou musíme doplnit eh, ten návrh komise. Musíme mít poradní orgán, který bude všechno sledovat a když dojde k vědeckým poznatkům, novým vědeckým poznatkům, tak to tam musíme promítnout. Ještě prosím dvě minuty, abych to dokončil. Potřebujeme iLook a také je zde další důvod, proč potřebujeme iLook. Možná Alecho a další eh, věří v trh. Věříte? Vy obecně jste vyznavači trhu. Obecně věříte, že trh přináší dobré výsledky. Takže je zde nekonzistentnost ve vašem přístupu. Není to moc konzistentní, když jste proti iLooku. Banka nebo jakýkoliv jiný finanční ústav. Myslíte si, že když po roce 2020 Samozřejmě můžeme říct, že je zde dedikovaný cíl pro druhou generaci, ale myslíte si, že v to bude důvěra, když navždy a dokud se nezavede iLook, nebude existovat žádný mechanismus, který by na trhu vyhodnotil lepší výkonnost eh, paliv druhé generace. A jen si ty říkáš, že etanol má lepší výkonnost, výnosnost. A pokud neumožníte iLook, tak se to nikdy nepromítne do stanovování cen, když budou eh, ropné společnosti nebo jiné společnosti kupovat tyto věci. Takže bez iLooku zde nebude žádný trh, žádný trh pro lepší a dražší paliva druhé generace a lepší zpracování bioetanolu. Nebude zde prostě žádný trh. A vy se budete spoléhat pouze na politická rozhodnutí jednoho, jedné poloviny nebo dvou. Vy říkáte 2,5% pro první generaci nebo druhou generaci. Uvědomte si, že i elektřinu ve veřejné dopravě a ve vozech se snažíme protlačit touto směrnicí a, a je to dobré, protože je to mnohem účinnější než všechna ostatní paliva, takže můžeme mít 1,5 až 2 které budou poháněny elektřinou. Tak to je taková ta logika. Děkuji. La parola kolega Chichester, grazie. Slovo má kolega Chichester, prosím. Děkuji. Já jsem se bála, že už se, bál, že se nedostanu ke slovu, ale dovolte mi tedy navázat na to slovo, které použil. Nesmysl, nonsense, já bych to rád použil v podobném kontextu. Nesmíme si nic nalahávat. Podporuji zpravodaje, který eh, spochybňuje úlohu ILUC, tedy těch nepřímých faktorů. Je pravda, že to je model a že model funguje podle toho, jaké parametry do něj vložíte. Já jsem spochybňoval Eh, už tedy v době, kdy se jednalo o legislativě o odpadech, tento model ILUC. A pokud je o desetiprocentní cíl energií z obnovitelných zdrojů, tady si musím klást otázku, jaká proporce eh, z toho půjde tedy jako výtěžek eh, plachtění. Já to používám umyslně, protože vlastně do toho modelu můžete vložit jakýkoliv faktor, včetně plachtění. A teď tedy eh, upozorní kolegu, že já jsem poslouchal jeho výlevy, takže teď je řada na něj. Na něm. Ale chci říct, že největším sebeklamem jsou ty násobky. Ve 14 oblastech máme typy paliv, kde je čtyřmi různými způsoby a násobky možné spočítat jejich dopad. No jestli tohle není sebeklam, tak co jiného. Jinak mohu říci panu zpravodaji, že jej mohu podpořit a že jsem přesvědčen, že se mu jistě podaří na kompromis. A přeji Klodovi hezký víkend. Kolega Elmer, prego. Kolega Helmer, prosím. Děkuji. Možná mohu zareagovat na připomínky pana Tenese. Já nepopírám existenci klimatických změn, nepopírám dokonce ani existenci klimatu. Ale ve chvíli, kdy se vede debata, proč dochází k jeho změnám, tak si myslím, že to, co tu Claude říká o modelování, vzhledem k tomu, jak vypadají, dopadají modely eh, například Eh, pokud je o dopad emisí CO2 na klima, očekávalo se steplení, ale britský meteorologický ústav říká, že v posledních 20 letech naopak teploty klesají, na rozdíl od emisí CO2, které stále rostou. Takže, pane Ternes, vy říkáte, že zpravodaj vychází z předpokladu, že tento návrh nebude mít žádný nepřímý dopad, ale to on vůbec neříká. On naopak říká, že tu existují nepřímé účinky, jenomže nejsou dostatečně vědecky podložené abychom je mohli použít jako základ legislativy. A to mně připadá jako velice rozumné stanovisko. Já gratuluji zpravodaji, který podle mého názoru odvedl nejlepší možnou práci A to tedy s ohledem na to, jak ortodoxní názory panují v této instituci. Pokud je o dopad na průmysl, na investice, na regulatorní nejistotu, kterou vytváříme, musím souhlasit s tím, co už tu bylo řečeno. My říkáme, že půjde o 10%, říkali jsme, že tak to má být a proto je třeba investovat do infrastruktury, která nám umožní dosáhnout těch 10%, ale za pár let řekneme, a my jsme se spletli, možná to mělo být 5% nebo 7% nebo něco jiného. Jeden z největších problémů pro investory v tomto odvětví v Evropě, kdy zoufale potřebujeme vytvářet pracovní místa a růst, je právě nejistota. Regulatorní nejistota. Ta nejistota mi nevadí u obnovitelných zdrojů, ale vadí mi například u jaderné energetiky. My prostě nemůžeme čekat, že průmysl bude investovat ve velkém do těchto klíčových oblastí, eh, zásadních pro rozvoj našeho hospodářství, ve chvíli, kdy budeme neustále plynule měnit pravidla. Já jsem také řekl, že náš zpravodaj odvedl nejlepší možnou práci v rámci stávajícího uvažování. A chci poukázat na to, že tedy náš ortodoxní přístup se možná mění. Parlament změnil své uvažování, pokud jde o backloading. A také na nás apelují asociace zaměstnavatelů a průmysl z celé Evropy, abychom něco v této věci udělali. Rada Evropy neustále trvá na tom, že je třeba zajistit trvalou udržitelnost našeho, našich pracovních míst, našeho průmyslu a tak dále. E, v duchu toho se podařilo ustoupit od zdanění aeroliní leteckých společností, což považuji za mimořádně důležité. Ve Špíglu byla zveřejněná zpráva, ze které vyplývá, že komise spochybňuje německý systém dotací těžkému průmyslu které byly nezbytné vzhledem k tomu, jak se prodražily obnovitelné energie. A já tedy apeluji na kolegy, aby si uvědomili, že za 18 měsíců bude nutné revidovat náš ortodoxní přístup a důraz na zelené energie. A já tady na vás apeluji, abyste tak učinili. Grazie. kolega Děkuji kolegyně Andres Barrea, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem zpravodajkou ve výboru pro mezinárodní obchod, tedy navrhovatelkou stanoviska. A ráda bych se zaměřila na slova, která zde zazněla z úst zástupce zelených. Zda si myslíme, že nepřímé dopady biopaliv v energetické směrnici existují či neexistují. Zda víme, že existuje problém nedostatku eh, potravin eh, a odlesňování a tak dále, že prostě potřebujeme model a zdá se, že nejlepší model je iLook. Je to složité, je to velmi obtížné pochopit, ale souhlasím s tím, že je třeba mít nějaký model, abychom se pokusili zachovat udržitelnost. My ve výboru INTA jsme si řekli, že to musí být od roku 2021 povinné, protože si myslíme, že zde musí být také kritérium udržitelnosti investic, ke kterým už došlo. Pak je zde otázka té horní hranice. To je stanoveno v podobě procenta. je to třeba rozdělit mezi první a druhou generaci. Kolik dáte první generaci, což je ta, která se vyrábí z potravin, a kolik se má dát té druhé generaci. Ale druhá generace podle vlastních nebo tedy podle podniků samotných, se zatím ještě neprodukují, zatím se nevyrábějí, takže je třeba dát určitý čas na to, aby se zachovala biopaliva první generace a aby se tím podpořila produkce biopaliv druhé generace. Náš výbor pro mezinárodní obchod, ten tam má jednu jeden pozměňovací návrh od zelených, eh, tam se jedná o elektrickou energii a vyřazují se tam ty násobky. Já si myslím, že to je věc, kterou musíme opravdu analyzovat, protože eh, těmi procenty řešíme jen část problému. Pak je zde otázka udržitelnosti. Musí to být certifikováno státy. Má to tam být zahrnuto v této směrnici nebo ne? Možná tato směrnice není dostačující a Kdybych měla souhlasit s tím posledním vystupujícím, tak tam musím říci, že regulační nejistota není dobrá pro nikoho a já si myslím, že to je věc, kterou by tento parlament měl řešit. My budeme pracovat na velmi složitém tématu i nadále. Můj výbor, to je 103 pozměňovacích návrhů, které k tomu předkládáme a budeme se snažit najít co nejlepší přístup pro budoucí obyvatelstvo. Děkuji a jako poslední kolegyně Trautmann, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych pouze chtěla říct si o vyjádřit obavy hm, související s některými pozměňujícími návrhy, zejména dlouhodobost, udržitelnost investic. Musíme samozřejmě mít na, na paměti udržitelnost v našem výboru ITRE. Uh, a pokud se týká vynaložených investic, a zde se připojují k mnoha kolegům, tak musí toto být zohledněno, protože jinak bychom neměli žádnou možnost získat investice do nových technologií, pro něž je to naprosto nezbytné. Chtěla bych uvést příklad. Vidíme, že u NR300, pokud bychom měli špatnou reakci, ohledně faktoru iLook, tak bychom vlastně přišli o některé projekty, o některé eh, stýkající se paliv druhé generace. Konstatujeme zde, že ceny za rozvoj jsou nesmírně vysoké. To znamená, máme zde dvě obavy. Jednak průmyslové podniky, které mohou používat biomasu to znamená, je nutné, aby měli určitý administrativní a regulační rámec, který bude spolehlivý, aby měli jasný přehled o finanční reálnosti. Jinak ani Evropská investiční banka by se do tohoto nepouštěla a myslím si, že bychom měli být konsistentní, alespoň doufám, že po našem hlasování budeme mít konsistentní politiku příznivou pro obnovitelné energie, zejména tedy pro biopaliva druhé generace. Děkuji. Děkuji, komise. Thank you, madam. Děkuji. Děkuji zpravodaji za velice solidní práci. Děkuji také všem kolegům, kteří vystoupili a ukázali aktivní zájem o věc tím, že předložili velký počet pozměňovacích návrhů k tomuto velice složitému eh, této velice složité zprávě. Já chci dnes zareagovat jen na několik podnětů, za prvé, do jaké míry jsou solidní vědecké poznatky o ILUC, o těch nepřímých faktorech? Komise se této problematice věnovala důkladně a dlouho, tak abychom zjistili, do jaké míry tyto vědecké poznatky skutečně můžeme použít jako základ pro regulatorní opatření. A uvažování komise šlo v podstatě tím směrem, že ta čísla o nepřímých faktorech eh, jsou dostatečně solidní k tomu, aby přispěli k zvýšené transparentnosti tam, kde jde o podávání hlášení, ale nikoli už proto, aby hráli rozhodující úlohu při rozhodování o tom, jaké typy biopaliv jsou, jako, jsou dlouhodobě udržitelné a jaké podporovat a tak dále a tak dále. A to je v podstatě základ toho návrhu komise. Tím také vysvětluji, proč máme ten horní limit. Ten horní limit v podstatě nahrazuje ty faktory ILUC, protože my jsme si nebyli jistí, že to je, jejich použití je ten žádoucí přístup. Vzhledem k tomu, že je velmi jednoduché je spochybnit, mohou se objevit nové modely, nová čísla a to by vedlo k regulatorní nejistotě. protože ze dne na den by se nám tím vlastně změnila klasifikace toho, která použitím nového modelu, klasifikace toho, která bio biopaliva jsou trvale udržitelná a která ne. Pokud jde o první generaci biopaliv vyráběných eh, z potravinových surovin, já si myslím, že tam bychom neměli zacházet za úroveň, na které jsme nyní, a to je tedy těch 5% horní limit. Není to horní limit, pokud jde o objem produkce nebo spotřeby, ale horní limit v tom smyslu, eh, kolika procentům biopaliv se dostává podpory ze strany evropské legislativy. My sledujeme debatu na půdě tohoto výboru i ostatních výborů na půdě Evropské rady a jsme samozřejmě ochotni zvážit myšlenku těch dílčích cílů v této oblasti, ale pořád se klademe otázku, zda ty dílčí cíle bez horního limitu sami o sobě postačují k tomu, abychom skutečně snížili emise ILUC žádoucím způsobem. Tím se dostávám zpátky k té otázce robustnosti vědeckých poznatků. Z vědeckých poznatků vyplývá, že existuje problém, pro komise si to myslím také uvědomuje. Ten problém spočívá v tom, jak kvantifikovat jeho velikost a rozlišit mezi různými typy biopaliv. My budeme vývoj situace sledovat velmi pozorně, předložíme také některé pozměňovací návrhy, uvidíme, jak to dopadne. Pokud jde o regulatorní jistotu, která je naprosto klíčová, je tu snaha najít řešení co nejrychleji. A my tedy oceňujeme to, jak rychle postupujete v práci nad tímto materiálem. Děkuji. Vydal adres, prosím. Děkuji paní předsedkyně a děkuji taky všem těm, kteří zde vystoupili. Vaše příspěvky jsem si vyslechl s velkým zájmem. Paní Van Bent řekla něco, s čím já plně souhlasím. Ona hovořila o svém vlastním volebním obvodu, o Flandrech. Že je důležité, zachovat a chránit ty investice, které už byly učiněny. A já jsem tady říkal pozor, protože bychom mohli rozbít, ohrozit celou řadu podnikatelských plánů. A to je práce, která je právě na pochodu rozběhnutá, takže to musíme mít na paměti. A potom není to též bionafta a bioetanol. To musíme mít na paměti. A následně samozřejmě nemůžeme než sdílet kolegovi obavy. Chci poděkovat panu Rodemu, protože jeho přístup mě připadal opravdu velmi podařený a jeho návrhy sice nejsou plně v souladu s tím, co já jsem původně zahrnul do své zprávy, ale myslím si, že máme spoustu prostoru k tomu, abychom se dohodli. Takže se zdá, že zde máme reálnou možnost dosáhnout eh, nějaké konvergence. On nám připomíná vedlejší produkty, které vznikají při produkci biopaliv. Já s tím plně souhlasím a mám to i ve své zprávě. A zvláštní nakládání s bioetanolem, to mně připadá také velmi rozumné a můžeme to podpořit. Já vždycky s obrovským zájmem si vyslechnu Klóda, Myslím si, že Claude je člověk, který nám toho hodně přináší, protože vždycky k tomu má velmi originální názory a opravdu takové vždycky přesvědčené, nadšené. Claude, já nepopírám. I look existe. Existuje. Může k tomu dojít, může dojít k nepřímému efektu, nepřímému dopadu v Indonésii, v Ázii, ale jak to mám udělat tady? Já jsem se 20 let věnoval vědě. To já samozřejmě přiznávám, ale to není ten problém. Problém je, jak budeme tento jev hodnotit, jak ho budeme kvantifikovat a jaké závěry z toho vyvodíme. Ano, ten jev existuje, to je jasné, to nikdo nepopírá. Model Claude ve fyzice, v chemii, v ekonomice v ekonomii je vždycky provizorní a svědčí o tom, že jsme neschopni přesně počítat nebo přesně měřit. Proto máme model, proto používáme model. Takže ten model vždycky svědčí o tom, že věci jsou skromní, musí být skromní. Nemůžou vypočítat přesně dopady, nemůžou to přesně změřit, protože je to nad rámec našich měřících kapacit. Tak co uděláme? Uděláme model. Funguje to tak, jako kdyby se odehrávalo tohle. Samozřejmě ta informace, kterou ti dá ten model, ne, že by nebyla eh, seriózní, ale je prostě omezená. Takže musíte ji takhle brát. Je to prostě jenom model. Když se změní hypotézy pro ten model, když se změní výchozí podmínky pro ten model, když se lépe pozná, jak tento je funguje, tak je ten model překonaný. Takže model musíme vždycky brát eh, jako provizorní záležitost a přistupovat k němu opatrně. A vzhledem k tomu, že ten zákon musí být eh, přesný a musí poskytnout právní jistotu, tak pozor na to, že bychom tam zaváděli výsledky modelu přímo do toho zákona. To mně přijde jako poměrně jasné. Takže zmírníme efekt iLook. Ano, ale uděláme to tak, aby za prvé se stimulovalo a pobízelo a ne naopak zakazovalo a obtěžovalo. Za druhé budeme chránit současné i budoucí investice. Dáme lidem právní jistotu, protože kdybychom těm, kteří vyrábějí paliva první generace, kdyby se jim zcela změnil ten scénář, tak kdo by potom investoval do druhé generace? A pozor, hovoříme tady o spoustě miliard a o spoustě pracovních míst. A nezapomínejme na naše zemědělce. Tady měli velké možnosti a velká očekávání a to jim také nemůžeme pošlapat. Takže pozitivní přístup, správní jistotou a realismem abychom dosáhli toho, čeho dosáhnout chceme. To je tak trochu shrnutí mého pohledu. Já si myslím, že je možnost té řady pozměňovacích návrhů vytáhnout spoustu věcí, které do toho dokážeme začlenit a jako vždycky musíme najít řešení, dobré řešení, ve které budeme všichni věřit a budeme s ním částečně spokojeni a částečně malinko to nespokojeni. O to se v tomto parlamentu snažíme. Děkuji kolegovi Vidal Quadrasovi. Tím jsme to tedy uzavřeli. Hlasovat budeme 20. června 2013 a pokračovat budeme dnes odpoledne v 15 hodin. Končím zasedání. Děkuji.